get started. Yeah, yeah, Hello everybody. Tak dobré ráno, kolegové. Vítejte znovu na naší schůzi. We have to finish Má, musíme dnes dokončit program naš schůze našeho výboru EMPL. Začínáme velice zajímavým bodem. Bude to návrh usnesení strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020. Nejprve bych chtěla říct pár slov. Stávající strategie pro lidi s postižením vyprší v letošním roce, jak víte, a máme příležitost vyslat silný signál komisi, aby vlastně napravila to, co se pokazilo. Zpráva o implementaci ukazuje zásadní rozdíly mezi tím, jak, se vlast, jak zajišťují členské státy péči o lidi se zdravotním postižením. Pravděpodobně víte, že pra, před několika dny byla, došlo k hroznému incidentu v Českém eh, institutu, kde vlastně bylo zabito eh, několik lidí se zdravotním postižením v domově pro postižené a vlastně při, přitom už bylo pravidelně poukazováno na riziko v tomto, eh, v té, tom, tomto zařízení a nikdo to nebral na vědomí. Osm lidí tam přišlo o život při požáru vlastně v eh, Ústavu pro duševně postižené, duševně nemocné. Tento, tato, tento incident je vlastně jen další důkaz toho, že příslušná eh, ne, ústavy nejsou vhodné pro dlouhodobý život a představují riziko pro své obyvatele. Vlastně můžeme musíme eh, se zajistit eh, skutečně péči eh, dost dostatečnou kapacitou o lidi s psychickými formami. Bylo tam 45 dalších lidí, kteří byli vážně zraněni, tedy došlo k jejich zranění po tomto požáru. A nebyl nikdo, kdo by vlastně zajistil, postaral se o tu situaci, i přesto, že tam předtím byla varování. Ta příští strategie pro lidi s postižením nemůže být pouze kus papíru, eh, na, na který, by vlast, který by vlastně členské státy dali někde do zásuvky a ignorovali. Nedost, ty stávající mezery vyplývající z nedostatečných pokynů na národní úrovni a z nedostatečného nevýměny osvědčených postupů. Další eh, důležitý nástroj pro naši práci bude eh, vlastně kritiko, kritizovat to, kde, u, eh, kde vlastně eh, dohoda, umluva OSN není dostatečně implementována. Máme umluvu OSN, ale není implementována do všech EU strategií. A toto je velice smutné, že to musím říct, když eh, chceme vlastně vytvořit skutečnou Evrop, sociální Evropskou unii, tak nikdo nesmí být opomenut a zůstat stranou. A Přesto ani eh, vlastně do našich vlastních politik jsme dosud neimplementovali umluvu OSN. Z úrovně EU se vydávají doporučení pro členské státy, ale které, které jsou stále ignorována ze strany členských států. A takto to nemůže fungovat, zejména tedy pro péči o ty nejzranitelnější. A to jsou právě lidé se zdravotními postiženími. Příklad promeškané šance je akt o přístupnosti, který má nakonec velmi omezenou oblast působnosti a například jsou vyloučena vozidla nebo některé konkrétní situace a někdy to má skutečně proti chudné účinky kvůli slabé nedostatečné koordinaci mezi členskými státy. To je právě proto, že EU neimplementovala ústa, úmluvu, členské státy neimplementují eh, doporučení, která jsou vydávána na nejvyšší úrovni. A všechny, ale všechny členské státy využívají fondy a není dostatečná kontrola o tom, jak jsou finanční prostředky využívány, na co jsou využívány, jak je to možné, že po 15 eh, letech eh, členské státy, které využívají eh, prostředky z EU, stále mají zařízení, pro lidi s postižením, kde tito lidé skutečně žijí ve velice špatných podmínkách. Jak je to možné, že tomu stále tak je? Musíme opravdu začít hodnotit výsledky, pokud jde o využívání evropských fondů na ty jedno, různé projekty v členských státech. V tom usnesení jsem zdůraznila, že nová strategie pro lidi s postižením musí obsahovat jasné, ambiciozní cíle a časovou lhůtu pro implementaci. Myslím si, že ty členské státy, které neplní neaplikují ta doporučení, velmi konkrétní doporučení z EU úrovně, tak vlastně by měla pro ně být omezení, pokud jde o používá, využívání evropských fondů. Je zde otázka, co se stane, pokud eh, se nezajišťují tu péči jakožto vláda členského státu. Musí prostě být toto jasně zakotveno. Příslušný rozpočet a mechanismus vybavený dostatečnými prostředky, to je všechno naprosto zásadní. Musíme naprosto jasně vědět, jaká je stávající situace v členských státech, takže buďme ambiciózní a nedovolme komisi, aby ponechávala stranou lidi se zdravotním pojiště, postižením, protože opravdu tito lidé potřebují náležitou péči nyní. Zahajuji krátkou diskusi, jestli mi dovolíte. A první eh, zástupce EPP, kterému dávám slovo a který je spoluautor tohoto návrhu usnesení, bude pan Kimporopoulos. Omlouvám se za výslovnost. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji své frakci, že mě tedy eh, jmenovala spolu s pravodajem. Eh, jsem opravdu rád, že konečně se nám podařilo dosáhnout, eh, zahájit tuto diskusi která je velmi důležitá. Vy jste opravdu zpracovala velice dobrý, eh, na, na, důstojný návrh, návrh, který opravdu zohledňuje to, o čem jsme diskutovali na plenárním zasedání v prosinci loňského roku, po té, co byla položena ta otázka k ústnímu zodpovězení příslušná, která, kterou tedy položila právě frakce EPP. Je to něco, co by nemělo mezi námi představovat politický problém, takže bychom všichni měli spolupracovat na tom, aby se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku. Já si myslím, že jsou zde takové tři úrovně problémů, kterým čelíme. Musíme dávat velký pozor a věnovat velkou pozornost tomu, aby ten text nebyl příliš dlouhý a který by vlastně obsah ne, ne, ne, neměl dostatečnou podstatu, který by vlastně obsahoval pouze určitá přání, nějaké, žá, nějaké požadavky. Je nutné, aby opravdu ten text byl dobře cílený a zároveň ale stručný, aby byl souhrný i když samozřejmě, i když bychom měli eh, vyškrtnout tedy nebo zrušit některé části toho návrhu prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Druhá úroveň, řekněme, to je jasnost, který, která, kterou se musí tento text vyznačovat. Tak, aby Evropská komise nás opravdu pochopila, tak musíme být přesní, formulace musí být jasné a opravdu musíme mít přesný konkrétní program na pět následujících let. ten mainstreaming eh, vlastně eh, charakterizuje různé problémy, ale hlavním účelem je také potom kontrolovat provádění tohoto eh, rozhodnutí, tohoto návrhu. Já osobně se domnívám, že je potřeba zdůraznit, ještě více zdůraznit některé části textu, jako zaměstnanost, možnost eh, zajistit možnosti práce ve veřejném i soukromém sektoru, vzdělávání a podívat se také, jak nové technologie, které se rozvíjejí, mohou opravdu eh, pomáhat eh, v každodenním životě lidem se zdravotním postižením. Myslím si, že můžeme říct, že společnost nám chce pomoci a technologie mohou vlastně pomáhat ještě nebo doprovázet společnost v tom, aby opravdu tuto pomoc mohla poskytovat. Myslím si, že politiky, které se prováděly dosud, bohužel nebyly zrovna ty nejlepší. Musíme mít takovou politiku, která, kde bude možná méně dotací, je potřeba, aby lidé se zdravotním pojištěním se mohli více zapojit eh, do pracovního trhu, eh, aby se více zapojili do společnosti jako každý jiný občan. Jsou určité kategorie, které eh, působí určité problémy, jako například ženy s postiže zdravotním postižením. Já si myslím, že jsou některé skupiny obyvatelstva, eh, kterým musíme věnovat větší pozornost než jiným. Děkuji za pozornost. The next one would be uh, Mr. Děkuji, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, ve svém vystoupení jste správě, mě zdůraznila význam tohoto tématu a zdůraznila jste také hlavní problémy, které s tím souvisí. Chtěl jsem na úvod připomenout, že v Evropě 80 milionů lidí s postižením, z toho 46 milionů žen. A připomeňme si, že v roce 2017 Evropský parlament velkou většinou eh, přijal eh, strategii pro osoby s postižením pro roky 2020-2021 a já jsem také v souvislosti s tímto návrhem velmi ocenil skutečnost, že obsahuje řadu eh, záležitostí, které jsou již obsaženy v dokumentu OSN a jsem tedy velice rád, že může proběhnout komplexní zhodnocení právních předpisů EU, harmonizace v rámci eh, charty OSN pro osoby práv s postižením, zároveň, že se monitoruje implementace eh, těchto předpisů a také eh, bylo dobré, že jsme si včera také mohli pohovořit o tom, jak se toto implementuje v praxi také. Eh, musíme zajistit dodržování postupů při využívání fondů EU, e aby finanční prostředky EU nebyly eh, eh, věnovány tam, kam být věnovány nemají z hlediska institucionální péče. Zároveň si musíme uvědomit volitelný protokol UNCRPD, který již ratifikovalo 25 členských států. Skupina SD chce jít ještě dál, chce nabídnout konkrétní návrhy, které by situaci řešily. Důležité je zajistit harmonizovanou definici postižení, harmonizovanou definici přístupnosti na úrovni EU, také odpovídající zajištění příjmu, potřeba využití finančních prostředků pro sociální inkluzi, eh, případně zajištění přístupnosti infrastruktury, dopravy a jakékoliv další infrastruktury, která by mohla jinak segregovat osoby s postižením a velice konkrétní. Je potřeba eh, jednotné průkazky pro osoby s postižením, včetně možnosti parkování pro osoby s postižením, tak aby to bylo platné ve všech členských státech, což je velice důležité v politice pro osoby s postižením ve své práci, jakožto spolu s pravodaj budu také věnovat pozornost doporučením občanské společnosti. Tady musíme být velmi otevření a tak eh, s, eh, s kolegy tomuto tématu věnujeme. Jsem velice rád za konstruktivní spolupráci. I tady se budu těšit na spolupráci s kolegy eh, z dalších frakcí a tímto můžeme vydat jasné a silné poselství komisi. Děkuji mnohokrát. Nyní mám na seznamu paní Maxovou. Je tady nebo není? Paní Brune, prosím, vezmete si slovo. Madame la Présidente, je vais parler en, en français. Euh, donc effectivement, euh, pour le groupe Renew, c'est un sujet majeur. Děkuji mnohokrát. Pro skupinu Renew je to zásadní téma. Eh, eh, věnujeme se osobám s postižením, zvláště možnostem na trhu práce a e, uvažujeme o tom, zda je možné využít finanční prostředky k úpravě pracovních míst, aby byla možná inkluze a zároveň velkou pozornost věnujeme ženám. E, já jsem také náhradnici ve výboru pro ženy a věnuji se tedy také rozdílnostem v odměňování mužů a žen. A tady je to velice důležité. Eh, pro ženy s postižením, kde ten rozdíl v odměňování ještě výraznější. Proto vidíme dvojí diskriminaci, ke které vlastně v praxi dochází vůči ženám. Je to téma, kterému věnujeme zvláštní pozornost a také využívání finančních prostředků pro úpravu ehm, pracovních míst pro zařazení s postižením. Například ve Francii máme eh, povinnou kvotu 6 eh, za eh, osob s postižením, které by měly podniky zaměstnávat. V praxi to podniky často nedělají. Finanční prostředky pro úpravu pracovních míst, pro jejich přístupnění nejsou dostatečně využívány. Děkuji. Paní Langenzíben, prosím. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, Loni v prosinci jsem za zelené požádala o usnesení o strategii pro postižení po roce 2020. Vnímám to jako velice důležité téma. Je důležité vyslat jasný signál Evropské komisi co se týká pokračování stávající eh, eh, situace. Je smutné, že řadě osob s postižením jsou stále upírána základní práva v EU. Celá Evropská unie i všechny členské státy ratifikovaly umluvu OSN o práv osob, právech osob s postižením. Nicméně smutnou realitou je to, že tisíce osob s postižením jsou nuceny žít v segregovaných Eh, rezidenčních institucích eh, za nelidských podmínek a bez možnosti participovat v životě běžné společnosti. Tady se na chvilku zastavím a vzpomenu památku 8 eh, zdravotně postižených, mentálně postižených v důsledku požáru ve Vejprtech v České republice. Mm, pokud chceme zajistit, aby se osoby s postižením těšily lidským právům a svobodám a žili důstojný život, musíme mít zdokonalenou strategii pro osoby s postižením po roce 2020. Tato strategie musí eh, obsahovat všechna ustanovení úmluvy OSN, stanovovat ambiciózní cíle Hmm, a musí být zakomponována také do celého systému politik a řízení. Potřebujeme strategii, která řeší specifické výzvy pro osoby s postižením, které jsou oběťmi diskriminace a potřebujeme strategii, která se přizpůsobí novým výzvám v politice a praxi. Ta na přípravě této strategie se musí podílet sami osoby s postižením, včetně jejich organizací, nevládních organizací. A ty by se měly zapojit také do zvláštní eh, pracovní skupiny, která eh, vzniká v komisi. Tato pracovní skupina by se měla zaměřovat na práva osob s postižením ve všech právních předpisech, politikách a programech, včetně politiky pro genderovou rovnost, kde se e, zvláštní důraz také klade na boj proti násilí e, v zahraniční politice Evropské unie. Od tohoto e, Task Force máme velká očekávání. Nabídneme také svou pomoc při přípravě ambiciozní strategie pro osoby s postižením po roce 2020. Děkuji. A Poslední eh, z vystupujících eh, bude paní Rafalská, pak dáme slovo ostatním členům. Děkuji bardzo, paní převodní. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, především děkuji za přípravu tohoto textu. Já bych hned na začátku chtěla opravdu velmi srdečně poděkovat za návrh tohoto usnesení už jsme slyšeli v předchozích příspěvcích, že pro nás všechny je velmi důležité, aby tato nová strategie byla ambiciozní, aby, ale aby byla také současně velmi věcná. Evropská unie je jedna eh, z jeden z nejbohatších a nejrozvinutějších regionů světa, ale stále je hodně občanů Evropské unie, přes 80 milionů, kteří se cítí, anebo to tak opravdu je, eh, vyloučeni Eh, vlastně přicházíme o cené eh, kompetence. Lidé se specifickými potřebami mají někdy velké problémy s tím, aby se mohli uplatnit na trhu práce. Strategie po roce 2020 eh, je opravdu nezbytná k tomu, abychom zajistili, že lidé se zdravotním postižením budou nedílnou součástí a budou plně integrováni do naší společnosti. Samozřejmě musí být zajištěny odpovídající finanční prostředky, protože bez peněz nelze, nelze prosadit žádnou strategii. Potřebujeme také eh, jasný časový harmonogram, a také eh, dobré monitorování, dobrou kontrolu, abychom dohlíželi nad tím, jak tyto úkoly a tyto cíle jsou implementovány v praxi. Proces konzultací, eh, společenského dialogu, eh, při uplatňování nové strategie musí být také přehledný a také srozumitelný, zejména mm, pro, pokud jde o e, osoby s postiženími a s organizacemi, které zastupují tyto osoby. Je důležité, abychom e, Evropské komisi a členských stát, členským státům e, vyslali skutečně velmi jasný, striktní signál. Paní Nikolsnova, jakožto autorka, to také zdůraznila, tak, aby v tom smyslu, že strategie po roce 2020 je naprosto nezbytná, musí být ambiciozní, věcná a musíme vlastně těch nesmíme vlastně ztrácet ze zřetele těch osm oblastí, jako je vzdělávání, celož přístup tedy eh, ke vzdělávání, zajišťování služeb, zdravotnictví, pracovní trh a všechny další oblasti, které jsou tak důležité, pro, tak aby eh, lidé s postižením nezůstávali stranou. Děkuji. Teď dám slovo panu Košovi. Eh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poblahopřát a poděkovat za tento návrh. Vím, že jste eh, na tom tvrdě pracovala. Já jsem byl dříve zpravodajem eh, v mém prvním volebním období a mm, prac podílel jsem se na přípravných pracích eh, pro strategii 2000, po roce 2020. Mobilita osob se zdravotním postižením je opravdu nesmírně důležité téma, kterým se musíme zabývat. Tento cíl byl v podstatě, tohoto cíle bylo v podstatě dosaženo, nicméně je stále velmi důležité, abychom měli abychom také náležitým způsobem realizovali tuto strategii. V poslední době jsme se snažili odstraňovat překážky, už jsme hodně udělali, nicméně před námi ještě zůstává velký kus práce, velké výzvy, ale máme zde také velmi dobré návrhy řešení i díky digitalizaci, která v tomto pomáhá. A měla by pomáhat také k tomu, aby lidé se zdravotními postižení mohli být efektivním způsobem zapojeni do společnosti a do trhu práce. Myslím si, že je velmi důležité, aby v období po roce 2020 se, abychom mohli pracovat s tak, se strategií, která bude cílená a efektivní také eh, musíme se dodržovat úmluvu OSN a případně zapojit do toho také eh, cíle udržitelného rozvoje OSN. Jak již zde zaznělo, eh, musíme reagovat na nové výzvy a musíme zapojit také ty aspekty, které mají širší závěr. Musíme dbát na to, aby eh, úmluva OSN byla opravdu bod od bodu eh, dodržována a uplatňována. Zejména pokud jde o financování těchto oblastí, to je také velice důležitá. Kontrola a monitorovací práce, jak už zde zaznělo, ta zatím není příliš efektivní. Já jsem před, krátkou, před krátkým časem slyšel, že v poslední době je hodně projektů, které by vlastně, které cílí na to, a respektive jde o projekty, které jsou, za, které nepříliš podporují lidi se, se zdravotním postižením. Lidi se zdravotním postižením nebyly zahrnuty do přípravy těchto projektů a přitom se tam utrácejí miliony eur například na výzkum, vývoj a tak dále kam nakonec osoby s postižením v podstatě nebyly zapojeni. Oni sami vlastně eh, dobře vědí, co potřebují odstraňování bariér, překážek všude v evropských institucích a v Evropské unii musí být zajišťováno. A ještě jsem se chtěl zmínit o jednom bodu. V mnoha diskusích, které jsme vedli, jsem říkal, že se jedná o opravdu velký problém. A to v tom smyslu, že by mohlo docházet také k negativní diskriminaci vůči eh, osobám se zdravotním postižením. A to, to je ještě stále problém, který přetrvává. Domnívám se, že Evropská komise musí eh, promyslet opravdu nově tuto strategii a měla by eh, připravit lepší návrhy nebo návrhy lepších řešení. Evropská unie podepsala a ratifikovala úmluvu OSN. Je to naše povinnost a je opravdu také naše povinnost odstraňovat negativní diskriminaci s vůči lidem s osobním postižením. Toto mi opravdu velmi leží na srdci. Uh, Ferrandis. Paní Ferrandis a pak paní Francen. Muchas gracias. Děkuji. Já bych samozřejmě v první řadě chtěla poděkovat paní předsedkyni za návrh textu. Tady tuto strategii musíme prohlubovat a ještě více analyzovat. Já bych chtěla sdělit tři takové hlavní aspekty. Samozřejmě my ještě zašleme návrhy. V první řadě je tu tedy potřeba, už na to bylo poukázáno, obsáhnout nejrůznější akční oblasti tedy oblasti, které je třeba propracovat. Měly by zahrnovat rovnost, účast, přístupnost, zaměstnanost, vzdělání, eh, vymicování chudoby a exkluze. Na druhou stranu si myslím, že ta strategie by měla také zahrnout konkrétní odkaz na nezletile, aby to bylo v souladu eh, s umluvou je třeba tedy utvrdit také to, že děti nezleť, eh, s postižením jsou zejména a hlavně pořád děti, ale potřebují nějaký odlišný způsob přístupu a odlišné způsoby účasti, aby mohli vykonávat své a svá práva. A toto rozlišení by mělo být zaručeno ze strany členských států. Pak mi připadá důležitý odkaz na tu potřebu, aby členské státy uznaly nejrůznější druhy postižení, ať jsou fyzické, psychické, vněmové, aby tu byly určité uspůsobení, protože každé z těchto postižení je velice specifické. Některé členské státy totiž ve svých právních řádech toto nezahrnují. Například eh, takový konkrétní eh, případ je eh, hluchost. Tady to bývá často velice problematické, protože to zahrnuje vícero aspektů. A v neposlední řadě, co je důležité ještě zdůraznit, podpora ze strany členských států podniků, které jsou inkluzivní, které podporují tuto pracovní inkluzi pro občany s postižením a hrají takto naprosto zásadní roli v té sociální ekonomice na evropské úrovni. Thank you. Now... Děkuji. Nyní paní Francen a pak pan Majrina. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také za tento eh, první návrh usnesení. Jsem velice ráda za to, že tam je požadavek na zajištění souladu s Evropským pilířem sociálních práv. Mohli bychom tam však ještě něco doplnit, apelovat na komisi, aby podporovala členské státy při implementaci evropského zákona o přístupnosti eh, a zároveň zajistit inkluzivní trh práce a případně směřovat fondy ESF k sociální ekonomice. Lepší participace znamená také možnost samostatného rozhodování, proto by i koordinace rozpočtu měla být součástí strategie pro postižení. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Majorino, pak pan Brugles. Thank you. Děkuji. Impostazione. Děkuji mnohokrát. Já eh, sdílím tento názor a je velice dobré, že tuto rozpravu vedeme. Máme poměrně zásadní nástroj v rukou a to je úmluva OSN. Souhlasím s tím, že by to mělo být vnímáno jako zásadní eh, referenční bod protože specificky stanoví eh, politické cíle. A druhá záležitost, kterou chci zmínit ve vztahu k právům osob s postižením, musíme je samotné do rozpravy zapojit. A musíme také dát sami sobě co nejvíce příležitostí se s lidmi s postižením setkávat. A Evropský parlament by v tomto úsilí měl pokračovat. A za třetí, hovoříme-li o osobách s postižením, znamená to, že hovoříme o velice různých postiženích, různých diagnózách. A proto je nesmírně důležitý osobní přístup, individuální přístup k tomu, co děláme. A e, skutečnost, že zde hovoříme o lidech, jejichž potřeby a zájmy se liší od mnohých z nás. Je důležité posilovat jejich postavení, jejich nezávislost, problematika žen s postižením byla zmíněna, chudoba také byla zmíněna, ale za parlament musím říci, že musíme být velmi nároční, pokud jde o zajišťování podpory pro nejzávažnější onemocnění, kterými lidé trpí. Neměli bychom eh, se nechat zavést do pasti tím, že si myslíme, že by se o to mohly postarat jenom členské státy samotné, protože eh, zkušenosti ze členských států se velmi liší vzájemně. A měli bychom se snažit eh, stanovit cíle konkrétněji a připravit minimální standardy takové to minimum, které musí být z hlediska služeb a podpory osobám s postižením poskytován, jakožto minimum, které musí být garantováno všude. A měli bychom být také velmi nároční, pokud jde o investice a také postihy. Nesmíme zapomínat na to, že Minulý týden v pondělí parlament vyjádřil svůj názor velmi jasně. V tom smyslu, že právě tyto záležitosti ve strategii komise nejsou a musíme si to říct celá otevřeně. Pan Bregles a pak paní Bešov. Nejlepší chvála. Tudy sám. Děkuji za slovo. Já také vítám tento návrh usnesení a rád bych zejména poukázal na práva lidí se zdravotním postižením a jejich dodržování. To, že se zabýváme tímto tématem, přes, přestože nebo možná Právě proto, že Evropská unie ratifikovala umluvu OS, to svědčí o tom, jak velmi nám leží na srdci toto téma. Je to opravdu jedinečná úmluva eh, ve srovnání například s chartou EU o základních právech. Ale bohužel není dostatečná politická vůle k ratifikaci. Je proto o to důležitější pracovat a zabývat se tímto tématem tak, aby opravdu eh, chom i dokázali, že práva těchto osob bereme skutečně vážně. A protože de facto dochází často k vyloučení ze společnosti lidí s postižením. Je potřeba věnovat se tomu podstatně I Pak je zde ještě boj proti chudobě a proti diskriminaci na základě pohlaví. To se k tomu také ještě připojuje. To je celý takový komplex problémů který je potřeba řešit. Jak zde zaznělo, je zde potřeba řešit různé situace. Musí být zajištěno, aby eh, lidé s postiženími mohli vést plnohodnotný život, aby měli přístup ke službám, k péči a že mobilita je zajištěna nejen v jejich státě, ale i mezi jednotlivými členskými státy. Potom existují také situace eh, takových postižení, kde se dá těžko hovořit o samostatném životě, ale v takovémto případě je potřeba zajistit, aby péče, rodina, příbuzní, hm, ošetřovatele, aby tedy nečelili například problémům samoce, o samoty, chudoby, a Evro, ale Evropská unie musí zajistit to, aby tito lidé měli nejen dostatečně zajištěnou péči, ale že ti lidé také budou do, do, náležitým způsobem zaintegre, zaintegrováni do společnosti. Děkuji. Bischof? Děkuji, nyní paní Bischof. Děkuji. Já také vítám text tohoto usnesení a domnívám se, že je dobré, že eh, přiznáváme, že eh, zde máme pilíř sociálních práv, který se právě zaměřuje rovností, příležitostí pro všechny a výslovně právě také lidi se zdravotními postiženími. V textu je uvedeno, že eh, Právě je to takto uvedeno výslovně a já si myslím, že se musíme pokusit také trošičku konkrétněji se podívat na to, co to znamená, když se na to díváme z evropské perspektivy a nikoli pouze z národní perspektivy. Mám zkušenosti s tím, že hodně lidí v rozhovorech vyprávějí o tom, co zažili například v Německu mají takový speciální pas nebo průkaz, který jim zajišťuje přístup k různým e, službám, ale často zjišťují, že to není e, všeobecně uznáváno. Ještě v roce 2020 si myslím, že to je opravdu ostuda a že by bylo důležité, abychom vyvíjeli tlak na toto a abychom řekli, měl by být buď cílem mít takový evropský průkaz, pro, nebo vlastně alespoň, aby docházelo k odpovídajícímu uznání těchto průkazů v jiných členských státech, tak aby tito lidé nenaráželi na velké problémy, pokud například chtějí cestovat. Další téma, o kterém bych chtěla hovořit, v Německu to teď hýbe hodně společnosti, že více než 300 tisíc lidí pracují v určitých dílnách eh, speciálních a existuje studie, asi dva, tři roky stará, kterou objednalo Ministerstvo práce, kde je uvedeno, že průměru tito lidé vydělávají 180 euro za měsíc a přitom chodí každý den do práce, což znamená, že vlastně, kdybychom to přepočítali na průměrnou pracovní hodinu, tak by to bylo euro 30 hodinový vydělek a to prostě není přijatelné a to je něco, co musíme opravdu řešit a nejen o tom musíme hovořit, ale skutečně uh, Eh, když chceme, aby tito lidé se plnohodnotně zapojili do společnosti, tak je potřeba, aby dostávali náležitou mzdu a nebyla jejich práce podhodnocena. Děkuji. Já vám děkuji a nyní bychom si možná mohli vyslechnout vyjadření komise. Tímto bych chtěla předat slovo paní Plasensie Prayer. Prosím. Já bych na úvod chtěla poděkovat za tento návrh usnesení. My jsme si ten text přešli s velkou pozorností i jsme si vyslechli ty dnešní připomínky, jak jsme již zaznamenali z toho dopisu komisaře Dalího plnění úmluvy OSN týkající se osl- osob s postižením je prioritou pro tento komisní mandát a bude tomuto tématu věnována velká pozornost. Chci potvrdit eh, eh, tento závazek také nedávným přijetím sdělení eh, v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Tímto se posiluje strategie pro evropské um, osoby s postižením, tedy budou tu nové návrhy pro období roku 2021. A uvědomujeme si totiž, jaké potíže osoby s postižením stále vnímají. A tady samozřejmě v rámci této strategie je přispění Evropského parlamentu velice vítáno. Příprava této nové strategie je rozhodně dobrou příležitou, aby se pokročilo s implementací úmluvy a také to na nás vkládá velký díl zodpovědnosti, abychom zajistili, že osoby s postižením budou mít přístup k těmto právům, která jsou uznána prostřednictvím úmluvy. Nyní samozřejmě jsme lépe připraveni než před desíti lety, protože když jsme představovali tu předchozí Eh, strategii, tak v mezidobí jsme samozřejmě získali více údajů, máme více prostředků, větší míru legislativy a to nás posunulo o krok ku předu. Tímto tedy eh, i chápeme tu ambici vyjadřenou z vaší strany, kterou chcete vložit do strategie. A na závěr bych chtěla ještě říci, že také dostaneme informace týkající se zhodnocení a provádění stávající strategie, již to vše probíhá a těšíme se také na výsledky veřejné konzultace pro toto hodnocení které by nám mělo sdělit tedy, jaké ty hlavní obavy eh, zaznamenávají lidé s postižením. Takže tímto vás chci jenom utvrdit, že opravdu eh, horlivě pracujeme tady na tomto tématu a připravujeme se i na vypracování té strategie po roce 2020. A velice pozorně si také přečteme vaši závěrečnou eh, verzi textu se všemi zapracovanými pozměňovacími návrhy. Já vám děkuji. A tímto se nyní dostáváme k dalšímu bodu a tím je prezentace Evropské komise týkající se Evropského fondu pro uspůsobení se globalizace a v první řadě bych předala slovo paní zpravodajce paní Blinkevičute. E, Děkuji za slovo. Včera jsme ve výboru hovořili o začátku meziinstitucionálních jednání, respektive hlasovali jsme o tom v našem výboru. Já počkám chviličku, až se nasadíte. Respektive až zaujme zástupkyně komise své místo. Takže budu pokračovat. Říkala jsem včera, jsme zde ve výboru hlasovali o eh, mandátu pro meziinstitucionální jednání v souvislosti s tímto fondem. Už teď máme časový harmonogram, plán eh, jednání, zasedání trialogu. 4. února se koná první trialog a já jsem tedy spravodajkou eh, v otázce EFG a Chtěla bych vás tedy informovat nebo připomenout vám naše stanovisko z, toho, z, té první, z toho prvního jednání a chtěla bych také připomenout, jaké body jsou důležité. EFG je solidární fond, je využíván pro lidi, kteří přišli o práci, aby jim to pomohlo rekvalifikovat se, přeškolit se, najít novou práci a tak dále. Tak, aby lidé, kteří přišli o práci, se co nejrychleji zase zapojili do pracovního trhu a mohli e, najít práci. Není to žádný fond na podporu e, zaměstnavatelů, ale lidí, kteří ztratili práci. Je to opravdu sociálně orientovaný fond který eh, funguje od roku 2006 a měl by vlastně eh, pomáhat eh, těm pracujícím, kteří tedy ztratili práci kvůli globalizaci, kvůli přesunu, delokalizaci podniku a tak dále. Potom se k tomu připojila také finanční a ekonomická krize, která situaci ještě zhoršila, takže zase lidé někteří přišli o práci kvůli finanční krizi. Potom zde také je ta cílová skupina mladých lidí, kteří nemohou najít práci, zejména v regionech, které jsou obzvláště postiženi nezaměstnaností. A nyní musíme tedy přijmout rozhodnutí o tom, jak tedy tento fond se začlení do, rám, do víceletého finančního rámce do roku 2027, jaký bude mít obsah, jaké funkce, jaké eh, cíle a tak dále. Komise připravila návrh, ve kterém například hovoří o počtu zaměstnanců, kde se tady snižuje počet těch pracujících, které, kterých by se to dotklo, příspěvky nebo ty žádosti by měly být jednodušší, lhůty pro financování nebo pro zpracování těch žádostí by se mělo zkrátit, aby to bylo efektivnější. 17. ledna loňského roku jsme na plenárním zasedání Eh, potvrdili naše stanovisko, naši pozici a naše pozice tedy je ještě ambicioznější, než je návrh komise. My vlastně si stanovíme za cíl, aby ten fond ještě efektivněji pomáhal pracovníkům, a kteří tedy přišli o práci, aby zejména integrační řešení by měla být zohledněna, která jsou pro nás velmi důležitá. Čili v podstatě ten, tu oblast působnosti, eh, ten, tu cílovou skupinu bychom ještě chtěli rozšířit a dbát na to, aby například technologické změny, digitalizace, automatizace, robotizace, Brexit, a další příčiny, které zde existují, byly dostatečným způsobem zohledňovány, protože tyto věci, všechny tyto okolnosti také způsobují nebo zvyšují nezaměstnanost. A někdy je velmi obtížné eh, stanovit nějakou konkrétní příčinu, která vedla ke ztrátě konkrétního pracovního místa. Proto požadujeme, aby byla přijata taková opatření nebo ty prostředky, aby byly nasměrovány tam, kde se očekává nějaký dopad restrukturalizace. A, a ne, aby se nebylo nutno stanovovat konkrétní jednu příčinu. Také se pokoušíme, respektive pokusili jsme se zvýšit počet těch prac, omezit počet pracujících na 200 to je náš výchozí bod. V návrhu komise to je 250. Proč? Protože menší podniky právě, eh, aby tak, aby i menší podniky mohly právě těžit z této pomoci. Je také pro nás důležité, aby byla také přijímána eh, aktivní opatření eh, už pro děti, aby děti byly lépe hm, péče zajištěna, aby a rodiče, aby měli více možností vrátit se na trh práce, případně účastnit se nějakého školení, rekvalifikačního kurzu a aby mezi, byla zajištěna náležitá péče o jejich děti. Také chceme zachovat tu možnost výplaty prostředků pro, eh, nezaměst... pro mladé lidi, kteří eh, se dosud nezaintegrovali na trh práce, ale účastní se nějaké rekvalifikace nebo nějakého školení, tak aby se co eh, nejrychleji potom mohli zapojit do trhu práce. Chceme zavést jednorázovou platbu pro ty, kteří chtějí zahájit nějaké vlastní podnikání, otevřít si, dejme tomu, nějaký svůj drobný podnik nebo živnost. Také jsme vlastně přemýšleli o názvu toho fondu. Možná by měl znít trošičku jinak, trošku se změnit, aby vlastně ten rozšta, rozšířená oblast působnosti také byla zohledněna. Myslím si, že se nám podaří najít kompromisy v jednáních s radou a e, s komisí, tedy máme opravdu naději, že k tomu dojde, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku. Oficiální stav je takový, že se že se teď nebudeme radit o politických otázkách, po, dokud vlastně rada nepřijme své rozhodnutí o víceletém finančním rámci a ne zveřejní ho. Musím se tedy držet této pozice a 4. února, jak se tedy budu účastnit toho trialogu, ale zatím vlastně nebudeme stanovo, dokud nebudeme mít žádná konkrétní čísla z víceletého finančního rámce od rady, tak se můžeme bavit pouze o technických otázkách. Takže ty první trialogy budou tedy technického rázu a teprve v pozdější fázi se můžeme začít věnovat těm politickým aspektům. Také budeme o tom diskutovat eh, se stínovými zpravodaji. 4. února se koná také schůzka se stínovými zpravodaji abychom se vlastně, si vlastně sjednotili naši vyjednávací taktiku a náš postoj a jsem velmi ráda, že je zde zástupkyně komise. Doufám, že vyslechneme také její stanovisko. Děkuji. Nyní bych ráda předala slovo paní Sukové, která je zástupkyní generálního ředitele na komisi generálním ředitelství pro zaměstnanost. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážná paní zpravodajko, vážení kolegové, dámy a pánové. Já vám děkuji za pokrok včerejším schválením mandátům. To nám nyní umožňuje tak jak paní zpravodajka zmínila, zahájí trialog, bude 4. února a je hodně důležité se dohodnout na maximálním množství prvků, ve kterých se můžeme zhodnout, tak aby mohlo to další programové období začít už s postupy, s pravidly. Bohužel ještě stále otevřená otázka jsou finanční prostředky, to závisí na šéfech státu a vlád. Já bych ráda na úvod začala tím, o čem vlastně tento tento fond je, byl vytvořen v roce 2006, pak od roku 2007 byl jedním z klíčových fondů, takový zvláštní finanční nástroj mimo eh, rozpočet, aby podporoval pracující, kteří přišli o zaměstnání, jak správně paní zpravodajka poukázala Změnil se, změnila se i působnost toho fondu, že to e, bylo tedy nejen, když lidé přišli o práci díky ztrátě zaměstnání z důvodu globalizace, ale pak i z důvodu krize od roku 2008 a následně se ty intervence zakládaly také jakožto dopady krize na jednotlivé lidi. No a v období 2014 až 2020 jsme zachovali tuto působnost fondu pro intervence intervence a ještě jsme to rozšířili pro podporu pro mladé lidi, kteří eh, nepracují ani se nevzdělávají. A nyní tedy eh, je ta závěrečná fáze pravidel eh, již dokonána na to období 2014 a 2020. V tomto období jsme totiž zaznamenali velké procento těchto mladých lidí, takže bylo zapotřebí vytvořit speciální iniciativy i v rámci sdílených eh, správních eh, fondů, v rámci Evropského sociálního fondu, tak abychom umožnili členským státům a regionům, když dochází k velkému počtu ztrát pracovních míst, tak aby mohli podpořit tyto mladé lidi, kteří ani nepracují, ani nestudují. Taková tedy byla situace, kdy došlo v regionech k podstatným změnám, k zásadním restrukturalizacím nebo uzavírání velkých podniků a to vyvolalo velký nátlak a pro mladé lidi bylo ještě o to horší najít pracovní místo. Nyní tedy vše je eh, dobře propracováno, dobře to funguje takže pro nadcházející finanční období již eh, nenavrhujeme zahrnutí také této specifické skupiny mladých osob. Máme tu eh, tedy, eh, nebo takto nepřejeme si, aby tu byla eh, nějaká očekávání, nějaká nedorozumění, aby se z tohoto fondu řešily pouze situace těchto mladých lidí. Zaměříme se na mladé lidi od příštího programového období prostřednictvím Evropského sociálního fondu. V roce 2018 jsme už zavedli taková obezřetnostní opatření, pokud nebude dohoda ohledně Brexitu, tak bude možnost, aby se zmobilizoval EGF a podpořil regiony, které zaznamenají dopady, tedy nulové dohody ohledně Brexitu v případě dopadu na zaměstnanost. Paní zpravodajka také již zmínila změny v podmínkách pro mobilizaci tohoto fondu. Musí to být minimálně 500 osob, které v rámci podniku přijdou o práci nebo zásadních dodavatelských podniků té dané firmy po dobu čtyř měsíců, anebo těch 500 propuštěných v několika podnicích, konkrétně malých a středních podniků v daném sektoru, ve stejném regionu nebo sousedních regionech, ale je to po dobu devíti měsíců. I ve stávajícím programové období máme také výjimku pro malé pracovní trhy a pro výjimečné okolnosti, kdy ta propuštění by mohla mít závažný dopad na pracovní trh i pod tím Prahem 500 propuštěných a aktivity, které bývají eh, zmíněny v rámci těch požadavků, aby se lépe objasnili, ta, objasnila pravidla tak EGF podporuje tedy zejména lidi, ne podniky a podporuje tedy aktivní, proaktivní opatření jako proškolování, školení, vyhledávání pracovních míst nebo i přesunování třeba do sousedního regionu, kde je více příležitostí pro danou osobu podporují také podnikové startupy. Vy jste zmínila těch 15 tisíc, které můžou být podpořeny, eh, když začínají tady eh, nějaký nový startup. A tady ta otázka nespůsobilosti pro čistě pasivní sociálně ochranné opatření, eh, ta nejsou způsobila, ale máme i prostředky u těch nepasivních opatření, u nějakého vyhledávání pracovních míst, u proškolování nebo situace při vyhled získávání tedy dávek v nezaměstnanosti, tak tady si myslíme, že by tito lidé automaticky taková proškolování měli eh, získávat, pak celou řadu také dávek, jako třeba péče o děti, tyto dávky a pasivní opatření jsou vlastně vypracována jakožto určité pobídky pro lidi, aby byli aktivní v těch eh, pracovních eh, politikách vyhledávání práce. Pro podniky máme pasivní opatření až do 35 eh, z uplatňování EGF. Míra podpory z fondu se týká spolufinancování z evropského rozpočtu až do 60 z celkových nákladů. Závisí to na národních podmínkách, národní legislativě. Zbytek buď financuje stát, region nebo místní orgány či soukromé fondy to je otevřeno eh, právě těm daným specifikům daného státu, jeho pravidlům a legislativě. Vše by mělo být implementováno po dobu 24, eh, do doby 24 měsíců od podání žádosti. To znamená, nechceme nic ještě prodlužovat, spožďovat eh, zahájení této podpory poskytnuté lidem či zemi či regionu pro dané osoby. Nyní to trvá víceméně 300 dní, celý ten proces ohledně daného případu a těch 300 dní je tedy v rámci těch 24 měsíců pro implementaci daného případu. A ti, kteří získávají podporu, to jsou lidé, kteří v tom referenčním období přišli o práci, my nerozlišujeme mezi druhy smluv v daném zaměstnání, mohou to být stálí zaměstnanci eh, s mm, dlouhodobou smlouvou, dočasní pracovníci, OSVČ, jakýmkoliv způsobem jsou tedy napojeni na ten daný podnik, kde došlo k podstatným ztrátám zaměstnání. Mohou to být i tedy dodavatelské firmy do, mm, řečnice byla přerušena, byla požádána, aby zpomalila. Takže eh, pracujeme se všemi druhy smluv, pokud tedy došlo k propuštění zaměstnanců, aby tedy tito lidé byli podpořeni a zažívají nějakou negativní situaci, která tedy tu pracovní situaci, která má na ně negativní dopad. Od počátku uplatňování tohoto fondu od období do roku 2007 jsme měli 160 případů z 21 členských států. Podpořili jsme 150 tisíc pracovníků a kolem 4 tisíc těchto mladých lidí, kteří nestudují ani nepracují. Nejvíce žádostí jsme obdrželi v jednom roce v období 2009 až 10 a šlo to až do roku 11. To bylo tedy to složité období následně po ekonomické krizi v Evropě. Mělo to tedy značný dopad na situaci podniků. Máme také střednědobé zhodnocení tohoto fondu, proběhlo v roce 2008 a toto byl takový důležitý základ pro nás, abychom znovu zanalizovali ten návrh eh, fondu po roce 2020. Na tom jsme se tedy zakládali, na tomto hodnocení, když jsme v roce 2018 představili nové nařízení. To střednědobé hodnocení potvrdilo, že Evropský fond uspůsobení se globalizaci opravdu byl velice přínosný pro propuštěné eh, zaměstnance, také, že byl velice viditelný na místní úrovni. Lidé o něm věděli, že tvoří součást intervence Evropské unie, která má prostředky pro to, aby jim pomohla. Také se prokázalo tímto hodnocením, že ten stávající, eh, ta stávající vymezená působnost pro propuštění a krize není dostačující, protože jsou tu fenomény jako robotizace, inovace, to má také dopad, dopad na ekonomické aktivity podniků a to je velice propojeno a nemůžeme tedy jasně rozlišit, co je v daném případě dopadem globalizace či digitalizace nebo nějakých finančních potíží podniků, takže jsme dospěli k dohodě, že musíme eh, pootevřít tady tyto možnosti pro následné intervence a toto se tedy již odráží v našem návrhu. Oblast udržitelnosti Eh, je také velice přítomná a, vyplývá z toho střednědobého hodnocení fondu. Prokázalo se, že podpora eh, je opravdu důležitá na řádné fungování a plnění funkcí a také podporuje samotné fungování těch eh, veřejných služeb, kteří napomáhají lidem, kteří přišli o práci. Pak eh, často byly kritizovány způsoby mobilizace, že někdy tento postup není vždy úplně efektivní a rychlý. Zmiňuli se to lhuta průměrně 300 dní. Tady také navrhujeme tedy změny k urychlení. Ještě stručně popíšu návrh. Tento fond je e, i nadále důležitým fondem mez, e, vymezeným z toho klasického rozpočtu Unie. Může být využíván více než v současném době e, každoročně, každým rokem nyní máme tady k dispozici 1,6 miliard my navrhujeme tedy ještě zvýšení těchto prostředků vyplývajících z fondu Zanechali jsme označení tohoto fondu, já jsem již předeslala, lidé jej pod tímto názvem dobře znají, je to nástroj, který je spouštěn centrálně a je opravdu zacílen na regiony, na skupiny lidí, kteří přišli o práci díky restrukturalizaci podniků nebo z nějakých dalších důvodů takže eh, jeho název se zachová. Bude to tedy finanční nástroj, který bude podporovat lidi, aby si našli nová zaměstnání. Působnost byla rozšířena, jakékoliv druhy restrukturalizace s podstatným dopadem na trh. V takovýchto případech bude možno tedy požádat o podporu z fondu. A snížili jsme návrh eh, toho množství eh, těch pracovníků z těch předchozích 500 na 250. Vím, že tady byl i návrh ze strany parlamentu. Existuje totiž čím dál méně těch velkých podniků, které zažívají restrukturalizaci a jsou nuceny k propouštění, zatímco je tu více těch středně velkých podniků, které z důvodu konkurenceschopnosti nebo požadavků, globálních požadavků v rámci digitalizace, inovace a tak dále. Takže jsme podstatně snížili ten počet zaměstnanců na 250. Už jsem také zmínila eh, lidé, kteří nestudují ani nepracují. Máme tu iniciativu pro zaměstnání mladých, která má zejména pomáhat těmto mladým lidem. A nyní je tu výzva, eh, co udělat s těmi, kteří nejsou aktivní. Právě tato podskupinka je do tohoto zapojena od roku 2021. Až začneme s novými opatřeními sociálního fondu, tak se pokusíme jak si dospět k těmto lidem a zmobilizovat je. Zaměříme se tedy na tyto lidi, kteří, eh, kterým ještě není 25 let a ani nestudují, ani nepracují. Myslíme si, že sociální fond je nyní schopnější a rychlejší takto pomoci těmto malým lidem a pomoci nalézt práci nebo nějaké nové způsoby vzdělání. Vidíme tu výhody, je rychlejší a jednodušší, co se mobilizace týče. Je to také díky eh, jednodušším eh, postupům pro vynakládání prostředků, i když musím říct, že EGF byl označován spíš za takový nouzový nástroj, nicméně toto označení už nyní neužíváme, protože ta naléhavost se tak nějak rozplyne v té délce schvalování celého postupu. Míra spolufinancování e, je sladěna s tou nejvyšší možnou mírou člen, pro členský stát. Nyní jsme totiž zaznamenali, že je to jakási konkurence mezi Evropským sociálním fondem a Fondem pro globalizaci, co se týče té míry spolufinancování. Vyvinutější členské státy mají tu míru spolufinancování nižší než u EGF, takže pro ně je spíše zajímavější tedy rozpracovat ten případ a pak eh, o to požádat. U těch méně rozvinutějších států pro ně eh, není tak eh, jednoduché vypracovat tyto eh, projekty, takže spíše využijí ESF, nebudou rozvíjet nějaké specifické projekty. Takže ta harmonizace těch mír spolufinancování pro EGF byla rozhodnuta. A v nařízení před dvěma lety jsme navrhli mít také rámec pro monitoring výkonnosti prostřednictvím ukazatelů. Ty už jsou součástí těch finančních rozhodnování o každém případě. Přejeme si ale být ještě transparentnější, takže každý, kdo bude připravovat projekt, tak bude vědět, že tu bude i nezbytnost určitého reportingu, který umožní komisi monitorovat eh, situaci Bohužel na radě jsme eh, překvapivě zaznamenali odmítnutí ze strany členských států, protože členské státy, které měly případy eh, v rámci EGF, tak uplatňovaly EGF. Nic se v podstatě zásadně nezměnilo, pouze ta skutečnost, že to bylo jasně zmíněno, transparentně zmíněno v textu nařízení. Také jsme zapracovali také jedno šetření online ve prospěch eh, komise, aby měla lepší objektivnější informace po ukončení těch příslušných intervencí, kde tedy poměřujeme celkovou úspěšnost mírou zaměstnanosti a musím říci, že tyto míry se podstatně navýšily přes 50 u těch osob, které získaly podporu EGF, že tedy našly další zaměstnání. Myslím si, že ta míra úspěšnosti není nějakým požadavkem, ale navrhli jsme to na zapracování do návrhu. Paní zpravodajka také hovořila o stávající situacích, o tom, jak se připravují e, tři evropské instituce ohledně budoucnosti EGF, Částečný obecný postoj na radě byl schválen v loňském roce. Mm, pouze Finsko se zdrželo, Nizozemsko, Švédsko bylo proti. Samozřejmě jsou tu detaily v pravidlech, které jsme navrhli, tedy návrhy na změnu a ohledně toho panují různé názory, ale doufám tedy, že v rámci trialogu se nám podaří uh, určitá dohoda, tak abychom měli dobře fungující, schůdné, eh, schůdná pravidla pro budoucí fond. A děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za prezentaci. Teď stínoví zpravodajové nejprve a potom ostatní poslanci, paní Fransen na začátek. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji paní zpravodajce a kolegyni z komise. Děkuji za to, že jste prezentovali stávající stav ohledně EFG. Myslím si, že s tím je mnoho důležitých bodů v návrhu komise. Já bych se zaměřila na jeden konkrétní bod, a to je rozšíření oblasti působnosti EFG. Nedávný vývoj ukázal, že to je skutečně klíčový bod, protože se zde nyní schvaluje mm, Brexit a dohoda o budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a to se bude týkat tisíců pracovních míst a pro mnoho pracovníků to bude mít e, za následek, že budou prožívat skutečné obtížné časy, takže je důležité, aby EU byla připravena podpořit tyto pracovníky a je to pozitivní signál, že i eh, Rada je ochotna zabývat se tímto rozšířením oblasti působnosti. Je to důležité i z jiného důvodu. Digitalizace, klimatická transformace, to jsou různé výzvy, kterým čelí současná ekonomika a ty nejsou zahrnuty do dnešní oblasti působnosti EFG, takže nemůžeme na jedné straně zdůrazňovat význam těchto úkolů, těchto výzev, ale nechat jaksi stranou pracovníky, pokud budou eh, propuštěni z důvodu těchto změn. V budoucnu si tedy myslím, že je opravdu klíčová záležitost, aby ta oblast působnosti fondu byla rozšířena. Pokud jde o rozpočet v, násled, v rámci následujícího víceletého finančního rámce, tak bude potřeba stanovit jasné směry radě a komisi, takže zpravodaj Paní zpravodajko a kolegyně komis, komise, těším se na další spolupráci na tomto velmi důležitém eh, bodu, eh, tématu, které je skutečně v zájmu evropských pracujících. Děkuji paní Mrofe za Renu. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní kolegyni z komise za tuto prezentaci včera. Jsme se konalo jedno z konečných hlasování a hlasovala jsem pro zahájení interinstitucionálních jednání o tomto fondu. Takže moje frakce opravdu hlasovala proto, nicméně jakožto britská poslankyně, už nebudu tedy dále stínovou zpravodajkou o této věci, takže se nebudu účastnit dalších e, jednání, takže přeji kolegyním a kolegům úspěšné vyjednávání a já doufám, že ten text, který v konečné fázi bude e, takový, aby skutečně byl ve prospěch evropských občanů. Děkuji. The last one. A poslední paní Philips za zelené. A ne, takže je to paní Šparentak. Ano, dříve byla paní Philips jako stínová zpravodajka, ale je také Britka. Děkuji za tu prezentaci, za zelené. Eh, je pro nás důležitá ta spravedlivá transformace, o které se už hovoří tak aby eh, skutečně podpora pracujících, eh, kteří čelí následkům této transformace, to je velmi důležité, tak aby EU poskytovala přímou eh, podporu těmto lidem, aby byli schopni se znovu zapojit a najít dobrá pracovní místa. Jsem potěšena, že cíle, které jsou navrhované, zejména snížení počtu a zaměření také na ty cíle spojené se spravedlivou transformací byly zohledněny a doufám, že i z pozice rady bude sladěna. Vyzvala bych komisi, aby nám eh, udělala určitý přehled o možných synergiích mezi tím Fondem pro spravedlivou transformaci a Fondem pro eh, přizpůsobování se globalizaci. A stejně jako moje kolegyně bych ráda slyšela více o tom případu Carrefour a o tom, jak se to bude dále řešit. Děkuji. Za ID tady nevidím. Takže paní Šidlo za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy a pánové, je důležité, abychom vždycky u určitého fondu přemýšleli o tom, zda ta řešení, která jsou navrhována, za skutečně jsou cílena na ty osoby, které jsou závislé na této podpoře, které ji nejvíce potřebují. Jsou zde opravdu také výzvy v souvislosti s digitalizací, jak už zaznělo, a také se hovořilo o případu Carrefour. Stále častěji vlastně dochází ehm, k následkům také na pracovní místa v souvislosti s digitalizací, proto musíme mít na zřeteli také eh, tyto aspekty, pokud chceme eh, poskytnout návrhy nějakých vhodných řešení. Doufám, že se nám podaří eh, čelit těm výzvám, které jsou před námi a že vlastně ten fond uspůsobíme nebo dáme mu takovou formu, aby opravdu eh, ti lidé, kteří to potřebují, dostali skutečnou podporu. Paní, paní Guzman tady není, takže tím jsme dokončili koordinátory a teď máme paní Jungerius a paní Vedren, kteří, které se chtěli také vyjádřit. Já mám jen takovou malou připomínku, protože kolegové už o tom hovořili. Tady s tím novým mandátem eh, například eh, by bylo dobré, kdybychom se mohli do budoucna předcházet situacím, jako je ten případ Carrefour. Je tam nějaké odvolání, nebo proč to bylo zamítnuto radou? Je to prostě jen proto, že rada zamítla celý tento návrh? Já nevím přesně, jak, co se děje, takže opravdu bych se zajímala eh, o nějaké blížší podrobnosti o tom případu Carrefour. A děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za skvělou práci, a děkuji zástupkyni komise za prezentaci. Všichni tedy souhlasíme s tím, že tento fond je opravdový nástroj pro evropskou solidaritu, pro podporu pracujících, kteří přišli o práci a je nepopiratelné, že je opravdu užitečný. Vítám návrh, který jste připomněla, který podpořil i Evropský parlament ohledně snížení toho té mezní hodnoty, protože ty případy jsou skutečně různé a potom jste také připomněla, že globalizace není jediným faktorem, potom je zde digitalizace, Brexit, klimatické změny, Brexitu litujeme samozřejmě a přechod k klimaticky neutrální ekonomice. A právě proto Evropská komise minulý týden předložila v rámci zelené dohody eh, i návrh pro ten fond pro spravedlivou transformaci, takže bych také ráda měla informace o tom, jak ten nový fond eh, eh, spolupracuje nebo jak se kloubí tedy s tímto fondem EFG, jaké jsou synergie. Určitě sice mají různé, různé účely, ale pomoc vlastně měly by oba pomáhat eh, pracujícím při tom přechodu jak tedy komise zajistí, aby tyto fondy byly využívány strategicky a konzistentně, tak aby opravdu pomohly všem pracujícím a evropským občanům, kteří to potřebují. Paní Rafalská. Děkuji, paní předsedkyně. A také vám děkuji za to, že jste nám poskytli ty informace. Měla bych několik otázek. Nejdůležitější otázka je rozšíření oblasti působnosti EFG. Změna a změna také spolufinancování. Proto bych měla tedy otázku. Chceme rozšířit přístup k tomuto fondu, ale eh, forma toho fondu eh, není to, to, to zvýšení je prostě jen poměrně nízké, které je navrženo, takže proto se obávám, že v rámci toho rozšířeného ne oblasti působnosti ty prostředky finanční nebudou prostě dostatečné chceme 150 tisíc lidí, kteří by měli být podpořeni, nebo 4 tisíce mladých lidí. A opravdu ty prostředky se nezdá, že by byly dostatečné, proto bych ráda měla odpověď na tuto otázku. Teď druhá otázka. Mluvím o, mluví se o zelené dohodě, Green Deal, a o Fondu pro přizpůsobování se globalizaci. A já bych se chtěla zeptat, jak to spolupůsobí, jak jsou zde určité obavy v souvislosti se zaměstnaností, například ve ocelářství, ve stavebnictví, v, v, v kovospracujícím průmyslu. A já bych se chtěla zeptat, zda tomu není tak, že lidé, budou, bude to 100 000, 100 tisíce lidí, kteří vlastně jsou ohroženi ztrátou pracovních míst. Možná by tito lidé mohli také eh, využívat eh, prostředku tedy toho fondu pro přizpůsobování se globalizaci, protože tak, aby nejen mladí lidé, ale i ostatní byli podporováni z tohoto fondu. Commission Děkuji. Nejprve dám slovo komisi a pak eh, zpravode. Poprosím všechny eh, o eh, to, abyste hovořili trošku pomaleji. Je tedy důležité hovořit trošku méně rychle. Prosím, paní Suková, děkuji mnohokrát. Já se pokusím hovořit a zkouším hovořit pomalu, ale často na to zapomenu. Děkuji mnohokrát za vyjádření zájmu Ehm, a je velice důležité připravit EGF e, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský sociální fond plus. To, ty jsou programovány mimo programovací období. Ehm, tedy e, jsou zaměřeny na to, aby pomohly lidem se spravedlivou transformací a nalezli lepší zaměstnání nebo vůbec zaměstnání. A zajišťují také sociální inkluzi v případě SF+, a také zlepšení vzdělávacích systémů a odpovídající školení, ehm, a to je Evropský sociální fond. To se bude aplikovat ve všech členských státech e, a ve všech regionech. Jde o program pro roky 2021 až 2027. E, ten přechodný fond, který byl navržen minulý týden, e, si klade za cíl věnovat se regionům, kde je největší problém s klimaticky neutrální ekonomikou. Právě proto metodika vychází z regionů, kde je produkce uhlí a lignitu, či regionů, kde jsou vysoké emise skleníkových plynů. A to se také programuje pro období 2021 až 2027. Pak je velkou výzvou zajistit synergie s Evropským sociálním fondem Plus a Fondem pro spravedlivou transformaci a také Evropským fondem regionálního rozvoje. Proto se bude postupovat v partnerství, které se bude prezentovat ještě předtím, než se eh, bude prezentovat další program rozvoje. Partnerské dohody určí, které členské státy, které regiony eh, využijí a jak využijí finanční prostředky, které budou k dispozici formou sdíleného managementu. Eh, dalším rozdílem je také to, že Fond pro spravedlivou transformaci, tam je devět opatření, eh, bude uvádět seznam opatření, které mohou, která mohou být podpořena z RDF nebo z ESF ale která jsou zároveň cílená na konkrétní region. A návrh či definice e, těchto regionů se připravuje nyní, a to v souvislosti se zprávami o jednotlivých zemí, které mají výjít e, v únoru. Komise navrhla novou přílohu TEBIS, e, v níž bude uvedeno, u kterých regionů je tedy největší riziko pro zaměstnanost a tak Fond pro spravedlivou eh, transformaci může svou intervenci směřovat právě tam. Pak se bude hovořit také o podpoře malých středních podniků, rozvoje eh, aktivit v oblasti výzkumu a inovací zaváděných do firm působících v dané oblasti, ale také pomoc rekvalifikovat kvalifikací či navýšením kvalifikace či asistence v hledání pracovních míst v regionech, kde je situace nejtěžší. Evropský globalizační fond zasáhne jenom tehdy, eh, pokud dojde k hromadnému propouštění. Evropský sociální fond a Fond pro spravedlivou transformaci těmto situacím bude chtít předejít, tedy chtějí zasáhnout ještě dříve, než lidé přijdou o pracovní místa a pomohou nalézt přes nové pracovní místo, rekvalifikovat se a podobně. Zatímco Fond pro spravedlivou respektive fond, Evropský globalizační fond je určen pro osoby, které již o pracovní místo přišly. To však nevylučuje situaci, kdy třeba je nějaký region, eh, který eh, využívá Fond pro spravedlivou transformaci a dojde k nějakému neočekávanému dopadu, třeba v důsledku ozelenění ekonomiky nebo z jiných příčin kdy bude společnost nucena propustit podstatnou část pracovních sil a pak může zasáhnout Evropský globalizační fond. A e, tedy fond pro přizpůsobení se globalizaci. Nic z toho tedy e, e, nevylučuje také lokální přístup a úpravu přístupu. Zároveň můžeme také řešit problematiku důsledků finančních krizí. My jsme se zaměřili také na přechod k nízkouhlíkové ekonomice, digitalizaci, automatizaci, robotizaci, protože to jsou globální výzvy pro všechny. A měla bych ještě zmínit, že náš klíčový návrh obsahuje změnu podpor určenou osobám, které přišly o pracovní místo, budou hodnotit jejich digitální dovednosti a bude nabízet doplňkové digitální dovednosti tak, aby mohli získat buď základní dovednosti v digitální oblasti, nebo si své stávající dovednosti navýšit a aktualizovat. To je opatření, které je zcela jistě potřebné pro všechny lidi, kteří přišli o práci. Máme případ Carrefour a Faktem je, že v současném nařízení e FG hovoříme o usměřovacích opatřeních, trialozích a podobně, nicméně zatím tento případ je uzavřen a v prosinci rada eh, o tom diskutovala na korepéru a byl vid, vys, zaslán dopis, eh, který eh, také vyjádřil, že daný případ byl uzavřen. By, my o tom informujeme eh, belgické úřady, také v souvislosti s přípravou Brexitu se eh, hovoří o možnosti rozšíření fondu pro přizpůsobení se globalizaci, eh, ale obecně se domnívám, že nejsme nějak omezení, lze přijmout další návrhy, v rámci nařízení a samozřejmě eh, je důležité nabídnout odůvodnění parlamentu i radě, eh, obdobně jak tomu bylo ve věci Carrefour. Eh, tedy to je hlavní z těch důvodů, které by nás vedly ke změně působnosti. Nicméně Carrefour case by tady vůbec nebyl relevantní. Mhm. A velice se těším na spolupráci. Děkuji paní Blinkevičute. Prosím o krátký závěr diskuse. Já, ať paní Suková už... Děkuji paní Sukové za její informace a, a také za skvělou spolupráci. Děkuji všem stínovým zpravodajům. Já si myslím, že ten návrh je velmi dobrý a že vlastně zohledňuje různé situace a, a myslím si, že činnost fondu rozšiřuje oblast působnosti fondu, který byl založen v roce 2006. Doufám, že se nám podaří eh, přijmout ještě lepší eh, řešení pro naše občany a Eh, pro pomoc těm, kteří ztratí svá pracovní místa. Ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům, budeme nadále eh, spolupracovat tak, abychom našli co možno nejvyváženější a nejlepší řešení v triálu. Děkuji mnohokrát, tím uzavíráme pořad jednání našeho výboru a budeme nyní pokračovat schůzí koordinátorům. Požádám koordinátory, aby zůstali v zasedacím sále. Děkuji vám.